Vážení kolegové, zahájíme práci. Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Já mám to potěšení předsedat tomuto zasedání. Naše předsedkyně se tímto omlouvá. Přistoupíme k prvnímu bodu a sice přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou námitky, návrh pořadu jednání může být přijat bez změn. Žádné námitky nejsou, je tedy přijat. Sdělení předsedkyně, nebo tedy předsednictví, Stefan Donea začal 1. dubna pracovat v sekretariátu Envy. Nora Kovačeva se zase vrátila do sekretariátu Envy po roce ve vyšetřovací komisi EMIS, tedy vrátila se 10. dubna. Já oba dva tímto vítám jménem našeho výboru Envy. A teď přistoupíme k třetímu bodu sdělení předsednictví k doporučení koordinátorů z 11. dubna 2017. Doporučení koordinátorů byla Rozeslán elektronickou cestou, pokud k nim nejsou žádné námitky, tak jsou považovány za schválené. Námitky nejsou, jsou tedy schváleny. A teď eh, přistoupíme k bodu 4 našeho pořadu jednání. Jde o výměnu názorů s komisí ohledně jakostních a bezpečnostních norem pro lidské orgány určené k transplantaci. A já dávám hned slovo panu Nikolsovi, který zastupuje komisi. Pane Nikolsi, s Nikolsi promiňte, dávám vám tímto slovo. Thank you very much, uh, and thank you. Děkuji vám moc krát. Děkuji za to, že jste dali komisi příležitost stručně představit první prováděcí zprávu uh, o směrnici o orgánech 2010 lomeno 53 Eh, je to opravdový evropský úspěch, eh, tato směrnice. Na úvod své prezentace eh, bych chtěl uvést několik čísel. V roce 2015 proběhlo přes 10 tisíc případů darování orgánů, což vedlo k cel, k téměř 33 tisícům transplantací orgánů, eh, což je nárůst o 29 eh, od roku 2006. Tento nárůst je výsledkem značného nárůstu počtu živých dárců, eh, to je plus 56 a e, o 21% více je zesnulých dárců. Tento nárůst není jen působivý, ale, což je důležitější, je to skvělá zpráva pro evropské pacienty. Vzhledem k tomu, že transplantace často zachraňují životy a často nemají žádnou alternativu. Není ale důvod usínat na vavřínech. Bohužel až příliš mnoho lidí stále umírá e, na čekací listině rok co rok což e, bychom si měli neustále připomínat. Když se podíváme na další čísla, a sice e, počty darovaných orgánů podle jednotlivých zemí, vidíme tady značný nárůst za posledních několik let, a to v podstatě ve všech členských státech. Kromě toho také vidíme, že mezi zeměmi panují značné rozdíly. Ve Španělsku a nedávno také v Chorvatsku e, proběhlo 40 e, transplantací na, na milion obyvatel, což je zcela nejvíce, zatímco jinde je to až desetkrát méně. Eh, mohl bych vám ukázat eh, podobný obrázek, kde by byly vidět podobné rozdíly u živých dárců, eh, kde na, v prvních místech jsou Nizozemí a Spojené království. Podle našeho názoru z těch čísel plyne jenom jeden závěr. Stále ještě tu je značný potenciál pro lepší evropskou spolupráci. Musíme se od sebe vzájemně učit, jak to provádět lépe, tak jako se Chorvatsko poučilo od Španělska. Právě na to se v posledních letech soustředí naše práce. Naše práce ohledně darování orgánů a transplantací spočívá na dvou pilířích. Je to jednak směrnice přijatá radou a parlamentem v roce 2010, která zavedla minimální bezpečnostní a kvalitativní standardy pro darování orgánů a transplantace a pak je to dobrovolná spolupráce, která se zakládá především na akčním plánu, který podporuje národní orgány v oblastech, které nepokrývá legislativa. Konkrétně jde o efektivitu transplantačního systému a zvýšení dostupnosti orgánů. Vy jste dnes pozvali komisi kvůli nedávnému zveřejnění prováděcí zprávy o darování orgánů. Jak už jsem naznačil, tak tato směrnice zavedla minimální požadavky na bezpečnost a kvalitu. Tyto požadavky se týkají celého dodavatelského řetězce od darování až po transplantaci, včetně testování a přepravy. V této první prováděcí zprávě jsme se soustředili na otázku, zda členské státy vykonávají dostatečný dohled nad tímto sektorem. A tady mohu přinést dobrou zprávu. V souladu se směrnicí všechny členské státy zřídily příslušné orgány k tomuto účelu. Na grafu je ale vidět, že členské státy využívají různé modely k vykonávání dohledu. Některé mají jeden úřad, jiné až čtyři. To je z našeho pohledu zcela přijatelné, dokud jsou jasná pravidla a dokud probíhá patřičná koordinace mezi všemi aktéry. Potom e, dalším zajímavým aspektem, který jsme vypozorovali e, při práci na prováděcí zprávě, je, že členské státy umožňují nákupy e, orgánů z jiných členských států, což dává smysl, protože není, nedává smysl, aby všechny členské státy měly transplantační centra pro srdce nebo plíce, protože případů není ročně dost na to, aby to ospravedlnilo provoz tak nákladného zařízení. Členské státy proto uzavírají dvojstrané nebo mnohostrané smlouvy, které umožňují lékařským týmům ze zkušených zemí eh, odebírat orgány ze sousedních zemí. A na oplátku tyto zkušené země umožňují pacientům z méně zkušených zemí eh, účastnit se eh, svého transplantačního programu. Tímto způsobem je odebráno a využito více orgánů ku prospěchu pacientů což je evropská spolupráce v celé kráse založená na solidaritě a pokroku a je výsledkem vaší skvělé práce na směrnici o orgánech. Teď bych se stručně zmínil o akčním plánu. V kostce jde o to, že komise financuje projekty, studie a společné akce, které umožňují národním orgánům spolupracovat. Typické příklady jsou programy twinningu, kde zkušené země poskytují školení méně zkušeným zemím. Pak jsou to společné eh, školící programy pro klíčové aktéry, jako jsou koordinátoři transplantací, anebo eh, v nedávné době vývoj IT platformy, kde mohou členské státy nabízet přebytkové orgány. Tato platforma se využívá především pro orgány darované dětmi, protože tady vzhledem k lékařským specifikům je počet příjemců omezený. Také jsme vytvořili společně s členskými státy pracovní skupinu, která vytvořila toolbox pro e, živé dárce, který umožňuje méně zkušeným zemím e, vyvíjet programy e, na tomto poli. Akční plán vypršel v roce 2015 a momentálně probíhá jeho evaluace. Konečná zpráva bude k dispozici do letošního léta. V uplynulých letech eh, jsme také získali značné množství financí od Evropského parlamentu, za což jsme velice vděční. A momentálně provozujeme dva velké projekty. Jeden se týká chronických onemocnění ledvin a druhý eh, šíření povědomí ve společnosti o darování orgánů pokud zatím eh, nemáte dostatek argumentů pro podporu dalších programů v oblasti darování orgánů na evropské úrovni, pak bych vás upozornil na poslední důležitý fakt. Eh, orgány nejen zachraňují životy, což je samozřejmě to nejdůležitější, ale také šetří peníze. Na tomto slajdu vidíte příklad, který je starý, nicméně stále platný. Eh, pokud nahradíte ve Spojeném království léčbu dialýzou u pacienta s onemocněním ledvin, pokud tomu pacientovi transplantujete ledvinu, pak národní eh, zdravotnictví ušetří až 85 nákladů ročně, nebo, neboli 500 eh, milionů liber ročně ve Spojeném království. Kromě toho k tomu připočtěme zvýšenou kvalitu života pacienta a také eh, lepší možnosti pacienta navrátit se na trh práce. Tak to bylo vše na závěr mé krátké prezentace. Ještě jednou moc krát děkuji Evropskému parlamentu za skvělou práci v oblasti darování a transplantace orgánů. Podle mého názoru tohle je opravdový evropský úspěch. A e, samozřejmě, jak už to bývá u evropských úspěchů, není to úspěch zase tak široce známý. Každopádně, pokud máte jakékoliv dotazy, tak já na ně s kolegy velice rád odpovím. Děkuji. Euh, děkuji. Eh, děkuji, pane vedoucí oddělení. Připomínám, že jste vedoucím oddělení zdravotnictví B4, zdravotnické produkty. A teď předám slovo našim kolegům. Mám tady paní Messner, která by si ráda vzala slovo. Děkuji, děkuji předsedo, já jsem toto velice pečlivě sledovala. Já jsem v Dolním Sasku působila eh, kom, příslušné komise, takže vím, že eh, problém je, že je příliš málo dárců. Jsem trošičku eh, zklamaná, že Německo tam nespolupracuje. Německo je Eh, že v Německu je s tím problém a proto otázka, jak to funguje? Mm, mm, říkáte mm, tam směrnice, že výměna mezi státy, takže to je dobrovolné, že se spojí. Probíhá pravidelně nějaká výměna, které by se účastnili všechny státy, všech 28 členských zemí? Účastní se těchto schůzí? To je tedy první otázka. Druhá, já... Hmm, Eh, mě by zajímalo u té spolupráci Kypr, Itálie a Spojené království. Eh, to je tak daleko od sebe, ale zdá se, že to funguje. To jsou tam nějaké zvláštní lety, nebo jak to funguje? Možná sousední státy jako Francie, Lucembursko, to by mm, se jaksi nabízelo, ale Kypr, Itálie, to je daleko od sebe. Nejsou tam nějaké problémy, které je třeba překonávat, anebo to prostě je eh, bez dalšího proveditelné? To je tedy druhá otázka. Třetí otázka, jste řekl, v jednom případě je nizozemí vpředu. Nevím, pokud jsem správně informována, tak nizozemí, pokud někdo má nehodu, automaticky se stane dárcům, pokud nemá mm, potvrzení, že nesouhlasí. Tak tedy naopak, máte informace o tom, kolik členských států něco podobného má, zda je tam obecně více dár, dárcovství? Dár, v Německu tomu tak není. Já mám dojem, že pokud, by tomu tak, pokud tomu tak je eh, a je odpovídající tedy um, informovanost veřejnosti, tak pak je více dárců. Děkuji, paní Messner, a nyní předám slovo paní Deli. Děkuji a děkuji um, komisi je pozitivní, eh, že vidíme nárůst procent a mm, že tam byl nárůst celkových um, nárcovství jen 29%, ale znepokojivé je, že a do, až do dnešní doby množství orgánů přesahuje eh, do, eh, tedy nabídku. V roce 2012 máme 4 000 pacientů v Evropské unii, které Eh, přišli o život, kteří přišli o život mm, během doby, kdy byli na čekací listině na transplantaci. A do konce roku mm, je 64 eh, tisíc pacientů na čekacích listinách, což jsou čísla, která ukazují, že je skutečně třeba eh, to propagovat, informovat o dárcovství orgánů a zajistit správný legislativní rámec. A při této příležitosti, pane předsedo, bych chtěla zdůraznit význam dárcovství orgánů. Pokud bych měla citovat spojenou, eh, eh, tedy síť pro sdílení na eh, darování orgánů, tak je tam jedno základní poselství. Když řekneme, mm, že není naděje, pokud nebude orgán a pokud je tomu naopak, tak strašná ztráta se stane darem, což je skutečně poselství, které musíme šířit a propagovat dárcovství orgánů ještě dále v, ve všech členských zemích. Já ale chápu, že Evropská unie má omezené kompetence eh, jedna z oblasti veřejného zdraví a ve většině případů eh, ten prostor pro kroky EU je jenom podpora spolupráce mezi členskými státy. Nicméně obecně já si cením práce a úsilí, která byla odvedena eh, s cílem přijmout a implementovat legislativní opatření pro stanovení vysokých kvalitativních standardů a bezpečnosti pro lidské orgány. Eh, mm, ty rozdíly mezi členskými státy jsou obrovské. Některé eh, státy závisí na bilaterálních dohodách. Moje země je mezi nimi. Já jsem mluvilo o Maltě, ale domnívám se, že tohoto hlediska to není problém pro členské, jenom pro členské státy, ale také je to otázka <clears throat> propagace na evropské úrovni. A když budeme mít na paměti kompetence Evropské unie, e, e, rozdíly mezi členskými státy, tak jak bylo zdůrazněno v prezentaci, také to, že potřebujeme Um, vývoj ve veřejném postoji, abychom skutečně došlo mm, k nárůstu dárcovství orgánů i, ta, i u žijících dárců. Já bych si přála uh, lépe uh, mm, uh vysvětlit ze strany komise, co se týče přezenční výměny uh, a co si komise myslí, že je třeba zlepšovat a z hlediska komise, jaká, jaké hlavní kroky eh, by členské státy a EU jako celek mělo přijmout z tohoto hlediska, abychom, mm, pokud bychom neměli tady nul, nulový počet, ale pokud bychom se nám podařilo co nejvíce snížit počet lidí na čekací listině, počet lidí, kteří přijdou o život v době, kdy čekají na transplantaci. Děkuji. Děkuji, děkuji paní Dali. A nyní dávám slovo našemu kolegovi, panu Olvenimu. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že je to dobrá příležitost, jak trošičku schrnout vědomosti. Já bych rád jménem naší frakce přednesl pár připomínek. Ta směrnice je skutečně užitečným nástrojem k rozšíření přeshraniční spolupráce při zajištění vysokých kvalitativních standardů a bezpečnosti lidských orgánů k transplantaci. Po pěti letech, kdy došlo k transpozici, je možno provést hodnocení. Někde je však ještě problém s interpretací a aplikací. Dárcovství od žijících dárců, to je takový doplňkový zdroj, souvisí s dobrovolným a neplaceným dárcovstvím. To je velmi složité, velmi komplexní téma. Tento princip brání jakékoliv komercializaci lidských orgánů. I obchodování s orgány. Ilegální obchod s orgány v EU, chvála Bohu, není problémem. Ale víme, že v okolí Evropy je to kvetoucí a velmi nehumanitární biznis, na který se musíme zaměřit. Pokud jde o boj proti obchodování s lidmi za účelem odebrání orgánů, tak to je i nadále velmi důležité téma. Vysledovatelnost je důležitou složkou bezpečnosti a je třeba tato pravidla implementovat eh, s zvláštním zájmem. Pokud eh, jde o ten postup eh, od té možné dohody, tedy nehody, až po vlastní zákrok, tak víme, že všechny tyto etapy jsou velmi důležité a je třeba je přísně sledovat. Nicméně bych rád zdůraznil školení velmi kvalifikovaného zdravotnického personálu, který hraje klíčovou roli v transplantacích. Proto evropský vzdělávací program v této oblasti i pro koordinátory transplantací orgánů má zcela zásadní význam. To je ta obecná část a dovolte, abych zdůraznil některé konkrétnější otázky. Konkrétně se budou týkat mé země. Já tedy přejdu do své mateřštiny. Během implementace této směrnice jde o souhlas či nesouhlas zahraničního dárce. Jak víme, že dárce souhlasil? Momentálně nejsou žádné pokyny na evropské úrovni ohledně této otázky a proto se těžko kontroluje, zda e, občan, který utrpí v jiné zemi mozkovou smrt, vzhledem k e, geografické vzdálenosti nevždy můžeme respektovat eh, jeho eh, autonomii. Takže to je jednak osobní hledisko a jednak zeměpisné hledisko, eh, které tady vstupuje do hry. Bylo by v takovém případě možné, aby dotyčný člověk vyslovil souhlas s dárcovstvím nebo nesouhlas? Dalo by se to nějak zdokumentovat nebo kontrolovat? Jestliže po úmrtí zahraničního občana bude možné darovat orgán, pak příslušný orgán by musel mít povinnost kontaktovat eh, orgán, který je způsobilý pro místo bydliště eh, této osoby. A to na základě eh, zákonných požadavků této země. A pak teprve by, by bylo možno souhlas s darcovstvím schválit. A tento návrh řešení by e, umožňoval monitorovat dodržování práv dárce. Možná se zdá, že tohle je extrémní případ, nicméně takovýchto případů je několik tisíc v praxi každý rok. Děkuji vám. Děkuji, pane Helveni. A nyní předávám slovo paní Dornano. Děkuji, pane předsedo přes eh, zásah Evropské unie orgány, které se zabývají transplantací, trpí velkým nedostatkem. Většina členských států má systém eh, buď explicitního, smíšeného nebo tichého souhlasu, nicméně to pořád ještě neřeší problém nedostatku orgánů. Víme, že pouze 20 eh, je potom skutečně možno využít k těm eh, transplantacím. Proto je zde tedy možnost, jak rozšířit tzv. tichý souhlas. Jaké je vaše stanovisko na toto téma? A druhá otázka, chce komise jednat eh, proti obchodování s orgány, protože tyto sítě se v Evropě rozmáhají a rozmáhají se právě díky té hospodářské krizi, kterou prožíváme. Děkuji a znovu dávám slovo panu Dominiku Snikalsovi zástupci Evropské komise. Prosím. Uh, děkuji, děkuji za tyto velice dobré otázky. Já se pokusím zodpovědět v pořadí, v jakém byly položeny. Eh, paní Masner se ptala na mm, Zda tedy některé státy, včetně Německa, by se účastnili projektu. Odpověď je, že všechny státy se účastní e, jednání kompetentních orgánů a pracovních skupin a všechny státy se mohou účastnit a také de facto se účastní. Například Německo ehm, vede jeden z projektů, který jsou nyní financovány Evropským parlamentem, takže Německo hraje velice aktivní roli Eh, na jednání eh, příslušných orgánů a projektů. Proč je spolupráce mezi Británií, Kyprem a Itálií? Pravděpodobně z historických důvodů. Máte naprostou pravdu, že jsou omezení, co se týče spolupráce. Eh, doba přežití srdce je 4 až 5 hodin, ledvina až 24 hodin, takže doby eh, letu eh, znamenají, představují omezení. Ale když se podíváte na vzdálenost mezi Itálií a Kyprem, tak je to možné. Pokud se podíváte na Itálii, Británii, také je to možné. I v případě srdcí a plic, které mají relativně krátké, jak si v úvozovkách dobu přežití. Pak eh, jste se eh, ptala na eh, systém souhlasu. První věc, kterou chci říci v této věci, je, že etické otázky jsou v národní kompetenci. Proto je na je to tedy jsou, závisí to na kultuře mm, a hodnotách dané společnosti, dané země. Máme různé systémy, to je pravda. Máme 17 zemí, které mají opt-out sedm zemí, včetně Německa, které mají opt-in a čtyři země eh, mají smíšený systém. Já chci um, zdůraznit, i když máte různé systémy, tak v praxi ty rozdíly nejsou tak velké, protože i v zemích, kde máte předpokládaný souhlas, um, ty rodiny jsou kontaktovány a to je, to, to je velmi užitečné eh, podívat se na to, co pacient a potenciální dárce tedy eh, jaké, jakou vyjádřil vůli. Z našeho, podle našeho názoru toto je dobrý princip všude. Eh, podle mého názoru je to také nepřímá odpověď na vaši otázku podle mého názoru je velmi důležité, když to je národní kompetenci, aby si eh, ověřování, kontrola u rodiny, země původu nebo blízké rodiny, manželky, manžela, eh, eh, tedy zda souhlasí s dárcovstvím nebo ne. Pak tady byly otázky paní Dali a tady mohu jenom uh, potvrdit, co jste řekla, že je stále mnoho lidí na čekací listině mezi 50 a 60 tisíci. A co ještě horší, mnoho lidí uh, umře v době, zemře v době, kdy jsou na čekaní listině. Jsou to v průměru 4 tisíce pacientů ročně, což je velmi problematické. Uh, Otázka čekacích listin, to je věc, kterou jsme eh, projednávali na poslední schůze kompetentního orgánu. Je to obtížné, protože v zemích, kde máte velký počet darů, tak lékaři mm, je jaksi pravděpodobnější, že zařadí pacienty na čekací listinu, přičemž v zemích, kde Eh, došlo k, kvůli skandálům, poklesu dárcovství jako v Německu, tak, jsou, tak lékaři mm, jsou mé, mm, jaksi méně eh, připraveni dávat lidi na čekací listinu, že ta čekací listina je indikátor. Ne, není to skutečnou tedy pravdou. Lidé zemřou na eh, čekací listině, to je problematické, to by mělo Eh, nás podpořit v tom, abychom jednali. Proto si eh, já také myslím, že vaše podpora jako poslanců je velmi důležitá, protože i vy eh, doma jednáte se svými voliči politiky. A jeden projekt, který je financován parlamentem, je projekt, který se snaží zvyšovat publicitu mm, dárcovství orgánů a e, workshopy e, novinářů se e, organizují, což by bylo dobré, kdybyste se vy účastnili těchto workshopů a propagovali více dárcovství orgánů. Co se týče přeshraniční výměny, tak máme multilaterální dohody a multilaterální Máme, tady máme u těch multilaterálních tři systémy. Eurotransplant, Benelux, Německo, eh, eh, Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko, Transplant, to je, jsou skandinávské země, a pak máme Jižní alianci, což je Itálie, Francie a Španělsko. Eh, mají, ty, ta, tam jsou systematické výměny orgánů a multilaterální dohody. E, to do, velmi dobře funguje. Pak máme bilaterální eh, dohody a v jednom z našich projektů máme modelový kontrakt, který umožňuje eh, výměnu mezi jednotlivými státy. A mm, já tady bohužel nemám, nevím z hlavy přesná čísla, ale v systémech jako Eurotransplant nebo Scandia Transplant, uh, tak tam systematicky to je tak, že orgány se eh, převážejí z Belgie do Německa nebo mm, do Rakouska naopak. Pak tady byla otázka, která se týkala eh, dobrovolné neplaceného dárcovství a eh, překupnictví orgánů. Máte pravdu, v evropské mm, právním řádu máme Eh, ne, dobrovolné neplacené dárcovství, což je opakem překupnictví, které je zakázané. Současně víme, že realita je někdy složitější. Když se mm, podíváte na toto téma blíže, tak vidíte, že jsou pacienti, kteří eh, cestují do zahraničí eh, kvůli transplantaci a původ orgánu není vždy jasný. Pak se pacient vrátí, a pacient také eh, hledají, pacienti také hledají orgány přes internet, sociální média a eh, také je nabízejí. Takže realita je složitější. A všechny kompetentní orgány jsou velice bdělé, jakmile dostanou nějakou indikaci, začnou být aktivní, začnou jednat, což je to nejlepší, co můžeme udělat vedle eh, školení zvyšování povědomí. Eh, dobrá zpráva také je, že nejsme v tomto sami. Eh, Rada Evropy přijala dohodu a Světová zdravotnická organizace v tuto chvíli připravuje prohlášení v tomto smyslu, takže principy jsou po celém světě tedy etablovány takové, že by se nemělo platit za dárcovství orgánů. Já můžu zopakovat jenom, co jste řekli eh, ohledně eh, vzdělávání školení. My jsme financovali několik školicích programů, eh, koordinátoři transplantací, to je klíčové téma. Pak tady byl velice hezký projekt, který se týká maďarská Nizozemí, kdy chirurgové byli školeni mm, mm, velice zkušenými chirurgy v Nizozemí a bylo vytvořeno video, které lze použít v jiných zemích, jak tedy eh, provádět nejlépe to dárcovství, to darování orgánů. Mm, pak tady byla další otázka ohledně systému souhlasu. 80 občanů souhlasí, že to je pravda. Ano, což je pozbudivé. Současně tady na to jsem chtěl upozornit. Samozřejmě ehm, množství dárcovství nesouhlasí, nezávisí jenom na souhlasu pacienta, ale také na celém systému, který eh, tam funguje. Jeden příklad, Německo, tam je velice vysoká úroveň, vysoká úroveň souhlasu, 80% občanů, nicméně tam došlo k velkému poklesu dárcovství orgánů z důvodu skandálů. A e, lidé v nemocnicích již nemají zájem. Oni, oni e, říkají, že když e, se na to, to budou účastnit, tak bude akorát hrozit skandál. A ten souhlas je tedy důležitý prvek, ale není to jediný prvek. Je to celý systém, který musí fungovat, který který to tedy zvýší. To znamená, ten souhlas není tak rozhodující pro vlastní eh, počty dárcovství. Pak otázka k pašování orgánů, na to jsem již asi odpověděl. Děkuji vám. Děkuji. Pane vedoucí oddělení. A nyní, pokud už se někdo další nehlásí o slovo, tak bychom přistoupili k dalšímu bodu. A tím je bod číslo 5 na našem pořadu jednání. Je to výměna názoru s komisí ohledně zprávy o posouzení monitorovacích programů členských států podle rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí. A já předám slovo komisi. Pan François Bakenut který je ředitelem generálního ředitelství Envy, ředitelství C, kvalita života. Máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem. Je mi velkým potěšením předstoupit před tento výbor v rámci této výměny názorů ohledně zprávy o posouzení monitorovacích programů členských států podle rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí na základě zprávy ze 16. ledna tohoto roku. Vidím, že postupuji už příliš rychle. Začnu tím procesem který stanoví směrnice, rancová směrnice o strategii pro mořské prostředí. Členské státy musí vytvořit ta strategii pro mořské prostředí. To je úhelný kámen celé strategie a tyto programy jsou revidovány vždycky jednou za šest let. A je třeba udělat eh, jisté kroky při práci na té strategii pro mořské prostředí. Nejdříve je nutno provést eh, takové úvodní hodnocení, vyhodnotit eh, mořské prostředí odpovídající země. To je tedy první krok, aby ta strategie měla solidní základ. Potom je zde druhý krok, my tomu říkáme dobrý environmentální status, to je tedy status, kterého musíme dosáhnout, stav, kterého musíme dosáhnout, aby ty ekosystémy, které závisí na morském prostředí, vzkvétaly, prosperovaly. Potom musíme vytvořit monitorovací prostor, programy, to je za třetí a za čtvrté. Musíme vytvářet eh, specifický program měření, který by nám umožnil dosáhnout toho dobrého environmentálního stavu, dobrého stavu prostředí, o kterém jsme hovořili. Já budu vycházet z těch hlavních poznatků naší zprávy, která je založena na monitorovacích eh, programech členských států. My jsme posuzovali, zda tyto monitorovací programy byly dostatečné k tomu, aby mohli posoudit, zda se členský stát ubírá správným směrem, aby dosáhl cíle směrnice, to znamená ten dobrý stav životního prostředí v mořích. A zde vidíme, že členské státy vynaložily opravdu velké úsilí, to je jistě pozitivní, nicméně zpráva také ukazuje, že je třeba ve většině členských států ještě podniknout další kroky, aby bylo zajištěno odpovídající monitorování mořských vod. Komise ve zprávě dochází k závěru, že žádný z monitorovacích programů členských států není úplně vhodný k tomu, aby bylo dosaženo požadavku směrnice a sice monitorovat eh, pokrok eh, směrem k dosažení toho dokonalého stavu životního prostředí. Když se podíváme na tento slide, tak Lotyšsko, Slovinsko, ale také Portugalsko má nevhodné monitorovací programy. Pokud se podíváme na požadavky směrnice Bulharsko, Nizozemsko, Finsko a Španělsko vytvořilo programy, které jsou eh, v podstatě odpovídající, takže fungují o něco lépe. A všechny ostatní monitorovací programy, to je, řekněme, ta střední kategorie, jsou částečně vhodné. Takže vidíte, že tady máme takový smíšený obrázek a stav toho pokroku ale je určitě ještě možno zlepšit. Další důležité zjištění ve zprávě je to, že monitorovací programy vytvořené členskými státy nebyly hned funkční. Jen velmi málo členských států zavedlo monitorovací programy už v roce 2014. Mnohé dokonce začnou fungovat eh, až v roce 2018 nebo dokonce v roce 2020. To je samozřejmě problematické z hlediska toho, jaké úsilí je vyžadováno při úplné implementaci této směrnice. Další otázka je předmět, eh, rozsah monitorování. Komise dochází k závěru, že monitorování určitých aspektů, které jsou specifické pro rámcovou směrnici o strategii pro mořské prostředí, že tedy nejsou adekvátní. A já uvedu velmi konkrétní příklady. Například eh, neindigenní druhy nebo hluk ve vodě a tak dále. To jsou aspekty, které jsou velmi specifické pro mořské prostředí a přímo souvisí s celkovou implementací dalších eh, legislativních aktů, například eh, nařízení o místních druzích. Jaký bude tedy další postup? Na základě celkové analýzy, kterou jsme provedli a která je obsahem naší zprávy, se komise také snažila poskytnout obecná doporučení a také specifická vodítka pro členské státy která mají vést k tomu, že monitoring bude úplný, bude pokrývat všechny odpovídající aspekty a že bude fungovat co nejdříve. Z tohoto hlediska komise dospěla k závěru, že členské státy musí především co nejrychleji vyřešit nedostatky, které byly odhaleny na regionální či místní úrovni, aby se zajistilo, že monitorovací programy budou odpovídat požadavkům rámcové směrnice pro mořské prostředí. Za druhé, členské státy také musí vyvinout větší úsilí, aby byly jejich monitorovací programy plně implementovány, aby nedošlo k žádným posunům při evaluaci strategie pro mořské prostředí, která má být, proveden, která má být provedeno v roce 2018. A za třetí, členské státy musí také usilovat o větší soulad na regionální či ještě nižší úrovni při implementaci monitorovacích programů. Důležitým prvkem je spolupráce s regionálními mořskými úmluvami. Ať už jde o hodnotící metody či sběr údajů. Komise chce také sama více přispět eh, k urychlení implementace a k tomu, aby byly zaručeny výsledky. Komise bude podporovat členské státy v tom, že bude usilovat o dosažení větší konzistentnosti při implementaci různých eh, legislativních aktů Evropské unie, které mají dopad na mořské prostředí. Zrevidujeme rozhodnutí, které stanoví podmínky pro to rozhodnutí o dobrém stavu životního prostředí. Ta revize bude provedena velmi brzy komisí. Za druhé také budeme společně pracovat s členskými státy v rámci intenzivního procesu implementace rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí. Budeme podporovat členské státy v jejich úsilí a budeme je vést. Za třetí, Zvážíme také vhodnost dalšího financování strategických projektů a budeme podporovat akce na posílení konzistentnosti při implementaci rámcové směrnice pro mořské prostředí. Budeme také organizovat bilaterální setkání s členskými státy, které mají nejméně vhodné monitorovací programy a budeme podporovat v tom, aby se přizpůsobili požadavkům komise. Dalším krokem ve strategii členských států pro mořské prostředí po těch monitorovacích eh, programech je, aby členské státy v roce 2016 oznámily komise, jaké mají měřící programy, programy pro měření a opatření v rámci strategie pro mořské prostředí. Pouze 16 členských států nás o těchto programech informovala do této chvíle. To je tedy naše zjištění. Není třeba říkat, že jsme tedy se obrátili na ty členské státy, které to zatím neudělali, aby nám tyto programy co nejdříve oznámili. Snažil jsem se být stručný, pane předsedo, vzhledem k tomu, že máme omezený čas dnes odpoledne, ale doufám, že tento stručný přehled vám dal takovou představu o tom, co se zatím udělalo při implementaci monitorovacích programů a vůbec eh, jak jsme postupovali podle rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí, která je zásadním nástrojem na evropské úrovni, abychom řešili problémy mořského prostředí na našem kontinentě. Děkuji, děkuji, pane řediteli, a teď dám slovo kolegům, eh, kteří se přihlásili. A jako první má slovo paní Dali. Děkuji vám moc krát a děkuji ještě jednou komisi za to, že nás uvedla do tohoto tématu. Pro mě je to zejména zajímavé, možná proto, že pocházím z malého ostrova ve středozemním moři, takže takovéto téma my zažíváme každý den na vlastní kůži. A já bych se chtěla soustředit konkrétně na otázku eh, odpadu v mořích, protože to je téma, které je pro nás zejména důležité a ohledně tohoto tématu vzrůstá povědomí mezi veřejností. Otázka zní, když komise říká, že žádný z monitorovacích programů není plně adekvátní, pak říká dále, že většina z nich je částečně vhodných. A e, když jsem si procházela tu zprávu, tak e, mě zaujala zejména e, ta skutečnost, že zpráva zdůrazňuje, že existuje několik oblastí, které si žádají okamžité zlepšení. A to zejména odpad v mořích a monitorování odpadu na mořském dně a také pod vodní hladinou. A zejména potom monitorování mikroodpadu, které obecně je zcela neadekvátní. Bylo poměrně znepokojivé zjištění, že například neexistuje systematické a srovnatelné monitorování dopadu eh, odpadu v mořích na eh, živočichy a rostliny a právě tak e, nějaké monitorování lidských činností, které vytvářejí e, odpad v mořích. K těm e, monitorovacím programům. Většina z nich je tedy částečně vhodná a já bych se chtěla zeptat komise konkrétně, jaké to má důsledky Vím, že komise už zmínila některé oblasti, kde existují přímé důsledky, ale možná by to mohla komise rozvést ještě více. Pak to byla otázka obecných doporučení, které komise předkládá. Já chápu, že komise tedy vysvětluje, co by členské státy mohly udělat pro zlepšení monitoringu a implementace v této oblasti včetně regionálních nebo subregionálních programů, ale bylo by zajímavé vědět, zda tato obecná doporučení je těžké uvést do praxe v některých členských států, anebo ne, zda to může být nadměrná zátěž pro některé členské státy. A tuto otázku kladu proto, abych lépe pochopila, proč až dodnes nemáme monitorovací programy, které by byly plně adekvátní. Potom další otázka. Komise říká, že pouze 16 členských států eh, dosud ohlásilo své programy. Já vím, že jste tedy v kontaktu i s ostatními členskými státy, ale co eh, se stane? Jsou nějaké termíny, nějaké deadliny? Snaží se komise o to, aby ty programy někdy dorazily? A jaké budou další kroky? A poslední otázka. Co se komise domnívá, že by byla nejvhodnější a nejefektivnější strategie pro snižování dopadu na lidské zdraví, na mořské živočichy a také na životní prostředí. Těch dopadů způsobených mikroodpadem a obecně mořským odpadem na dnech našich moří. Děkuji. Děkuji a nyní předávám slovo paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. A také děkuji ještě jednou komisi. Já mám dojem, že e, je to často tak, že ně, některé e, e, zákony, návrhy zákonů členské státy podepíší, ale nedodrží. Já mám dojem, že se zabývám s celou řadou věcí týkající se mořského prostředí, tak je tady mm, mm, to bohužel často, což je politování hodné. To rámec je skutečně eh, rozhodující, aby moře zůstalo čisté nebo aby se vyčistilo, abychom zabránili ještě horší situace do budoucna. Proto já mám několik otázek. První se týká PowerPointu, ehm, zda by, mm, to by bylo užitečné, kdybychom ji mohli dostat. A další otázka, dokdy se musí ta směrnice implementovat. Ehm, já předpokládám, že už te, celý ten bod eh, je vyřešen, že eh, tomu tady vůbec nedošlo. Další otázka, co se týče monitorování. Eh, jenom málo zemí, které to skutečně rozumně implementují. Některé tak nějak a tři jsou velmi špatné. Mimo jiné Portugalsko. Portugalsko přitom vlastně využívá velmi silně moře. Není tam nějak stanoveno, jaké, jaký by měl být ten monitoring? Jsou tam nějaké eh, přenesené pravomoci, aby bylo známé, jak to tedy je. Další otázka u těch členských států. Paní Deli už eh, řekla, co se dělá, eh, jak tedy donutit ostatní členské státy, aby to dělali také. Můžeme také mm, dostat seznam, eh, které členské státy to udělali, které ne, abychom eventuálně eh, mohli trošičku vyvíjet tlak na ty státy, které to neudělali. Pokud jsme z těch zemí tedy. Poslední otázka mě trošku překvapila, mm, pokud jsem tomu správně rozuměla. Regionální spolupráce je nedostatečná. Je tomu tak, že prakticky eh, celé eh, možní politice. Máme spoustu eh, programů, něco už by mělo fungovat, a nebo je možné, že by, aby členské státy obecně se jim nelíbilo, kdyby EU zasahovalo do otázek mm, pobřeží. Já vím, že právě Eh, eh, integrovaný management pobřeží si členské státy vůbec nepřáli. Eh, MFD nakonec byla zavedená. Mám pocit, že to je velice velký problém pro mnohé, takže mílím se, nebo to je tomu je skutečně tak. Děkuji, paní Messner. Pan Fonty dostane slovo. Pan Afronte. Děkuji. Ta zpráva, stejně jako prezentace, když je tedy velmi stručnější, nám tady načrtla takový trochu znepokojivý obrázek. To je jeden z případů, které už jsme zažili v minulosti. Ta směrnice, ta strategie sama o sobě je velmi důležitá, dobře udělaná, ambiciozní. Potom ovšem přejde míče na stranu hřiště členských států a tam začnou problémy. Viděli jsme to u strategii pro biodiverzitu, tam to bylo opravdu katastrofální a to tež pozorujeme také z velké části u této mořské strategie. Tady ty úkoly byly zatím pouze monitorovat. To znamená, je to úvodní fáze, velmi důležitá. Blíží se termín 2018 i 2020 a ten obraz, který nám zde byl načrtnut, nám nedává velkou naději, pokud jde o implementaci této směrnice. Chci upozornit na dva body. První věc. Členské státy, ty, které něco udělali, ukázali jistou lenost, protože zahájili monitoring tam, kde jsou normy, které už z toho vlastně vycházely. To znamená, že se pokračovalo ve věcech, které už v minulosti probíhaly. Ale když někde byla třeba nějaká nová akce, nějaké větší úsilí, aby se vytvořily nové inovativní programy, tak tam se neudělalo nic. Takže tam máme ty dvě věci, ten mořský odpad a hluk pod vodou, to jsou dvě věci, které nebyly prakticky vůbec sledovány přestože jsou tedy specifické pro tu strategii pro mořské prostředí. Já si myslím, že to, co zde bylo uděláno, je nedostačující a že to vyžaduje větší úsilí. Druhý bod, eh, na který už upozornila částečně paní kolegyně Dali, to je problém eh, odpadu v mořích. To si v rámci, v rámci sdělení komise zaslouží také zvláštní význam. My tam čteme, že ten monitoring na povrchu a na dně a pokud jde o mikroodpad, není vůbec adekvátní, nemáme žádný systematický monitoring dopadu odpadu na mořskou faunu a floru. Takže tady také potřebujeme větší úsilí. To je téma, které nacházíme také v Ocean Governance, nacházíme to také v Blue Economy a pravděpodobně budeme pozorovat pozitivní dopady z implementace těch čtyř směrnic o kruhovém hospodářství. Nicméně je to dramatický problém, který má závažné dopady. Některé z nich eh, už velmi ostře pociťujeme. A možná v tomto konkrétním případě by se Evropská komise mohla odvážit udělat něco více, nejen tlačit na členské státy. Já si kladu otázku, zda zde není vhodný skutečný zásah eh, pokud jde o mořský odpad, třeba nějaké pravidlo, nějaká norma sdělení, které by bylo zaměřeno pouze na toto téma. A konečně specifická otázka. V Ocean Governance se hovoří, pokud jde o mořský odpad, o revizi nařízení o přístavech. To by bylo velmi důležité, protože by nám to umožnilo využít té práce, aby třeba rybářská plavidla alespoň tedy částečně mohly sbírat odpad, takže to by mě zajímalo, to by si podle mě zasloužilo větší pozornost. Děkuji. Děkuji. Děkuji a já teď znovu dám slovo panu řediteli François Vankenhutovi. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji moc krát za eh, dotazy eh, k prezentaci a ke zprávě samotné. Nejprve bych eh, chtěl odpovědět na otázku mořského odpadu, která se objevila několikrát během diskuze, takže o ní pojednám šířeji. Ale pokud jde o dodržování obecných doporučení, která jsme představili, tak tím se samozřejmě zabýváme velice aktivně. Už jsem naznačil, že budeme aktivně monitorovat situaci společně s členskými státy, jejichž programy jsou nedostatečné. Budeme organizovat dvoustranné schůzky s členskými státy, kterých se to týká v nejbližších měsících. Budeme procházet jejich monitorovací programy a pomáhat jim je zlepšit ještě před příštím cyklem, který začne v roce 2018. Budeme také aktivně mobilizovat nástroje, které máme v rámci společné implementační strategie. Takže z toho je vidět, že eh, se řídíme zjištěními ze zprávy a eh, vnímáme pokrok, ke kterému došlo v některých členských státech. Pokud jde o eh, programová opatření, tak pouze 16 členských států e, zatím ohlásilo své programy a já k tomu mohu říci, že jsme zahájili řízení pro porušení předpisů. E, programy měly dorazit 31. března 2016 a my jsme tedy zahájili řízení v únoru 2017. Komise tedy jedná a snaží se o pokrok v této oblasti, protože současná situace rozhodně není uspokojivá. Chtěl bych se ještě vrátit k načasování, k časovému hledisku implementace. Status dobrého životního prostředí má být naplněn v roce 2020, což je v podstatě za rohem. A když se podíváme na dosavadní tempo pokroku, je jasné, že je potřeba zrychlit, pokud to chceme stihnout. Takže komise eh, zase se bude snažit o to, aby ta lhuta roku 2020 byla splněna. Pokud jde o specifickou situaci Portugalska, na kterou jste se ptali, tak Portu, portugalská eh, výročná ekonomická zóna na mořích je velká v Evropské unii a úrovně dosavadních závazků a eh, množství dostupných prostředků zatím neodpovídá potřebám. Takže tady je problém s velikostí úsilí. Jestli funguje regionální eh, spolupráce? Ano, funguje a probíhá. A umluvy o regionálních mořích jsou nesmírně užitečné při multiplikaci úsilí, které je potřeba k naplnění MSFD. Zda to je dostatečné, to je, myslím, příliš brzy na činění závěrů, ale každopádně stimulujeme čím dál aktivnější spolupráci v rámci umluv o regionálních mořích, které mají přinést dobré výsledky našim regionálním mořím což je konzistentní s dimenzí územního plánování a s tím instrumentem vyvinutým konkrétně k tomuto účelu. Pokud jde o nedostatky eh, dosavadního úsilí a o to, zda splníme cíl roku 2020, tak tady zase bych si ponechal právo eh, nepředjímat závěry. Eh, domníváme se, že je potřeba navýšit úsilí. Teď k tomu odpadu v mořích, o kterém hovořilo několik řečníků. Co s tímto problémem děláme? My toho děláme hodně, jednak prostřednictvím MSFD, ale také prostřednictvím implementace stávající legislativy o odpadech a obalech a o e, přepravě odpadů do přístavů. E, to jsou e, aspekty, které potřebujeme k tomu, aby úsilí bylo efektivní. Kromě toho vyvíjíme strategii pro umělé hmoty, která je součástí balíčku kruhového hospodářství a která bude reagovat na problémy s makroodpadem i mikroodpadem. Komise e, pracuje e, na tomto tématu e, společně s JRC a dalšími relevantními agenturami, jako je ECHA a externími konzultanty. Zapojujeme se do práce na problematice mořského odpadu nejen v rámci EU, ale také na, na úrovni sousedství a na úrovni globální. Mnoho kroků probíhá v rámci umluvy o, umluvy o regionálních mořích, ale také v rámci G7 a G20 a v rámci eh, práce na zprávě oceánu, o které už byla řeč dříve. Pokud jde konkrétně o eh, MSFD, eh, tak podle nového rozhodnutí GS ta kritéria, která mají členské státy hodnotit, mají být stanovena přesněji. A to konkrétně ta čtyři kritéria pro mořský odpad, což není zanedbatelné, jsou to tato. Množství mikroodpadů, množství makroodpadů, potom e, odpad pozřený živočichy a e, jejich e, dopad. A to jsou kritéria, pro které vyvineme další monitorovací metody. Takže to bylo na ilustraci toho, jaké úsilí vkládáme do tohoto problému a že si uvědomujeme jeho důležitost. Chtěl bych také říci, že nelze podceňovat skutečnost, že odpad je pro mořské životní prostředí závažným problémem, ale nesmíme zapomínat na další tlaky na mořské životní prostředí, které jsou také podstatné, e, od rybolovu a poškozování mořského dna, e, které také si bude žádat značné zvýšení úsilí, pokud chceme splnit cíle. Pokud jde o celkovou redukci škod na mořském životním prostředí, v v následujícím období implementace a plnění GES. K tomu je zásadní monitoring, abychom správně porozuměli důsledkům a dopadům těchto problémů. Takže je zásadní, eh, abychom mohli dokumentovat eh, tempo pokroku směrem ke GES. Proto komise bude věnovat pozornost tomuto problému, abychom e, dali k dispozici konkrétní znalosti, na nichž pak bude stavět i proces implementace. Tak to bylo z mé strany vše a já velice rád odpovím případné další otázky. Děkuji vám. Děkuji, děkuji, pane řediteli, za vaše odpovědi. Pokud se nehlásí někdo dalšího slovo, tak eh, přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jedná se o bod 6 eh, a sice stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh. Budeme tedy projednávat tento text a já dám hned slovo paní zpravodajce, paní Gardíny. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám eh, za hlas už eh, deset let eh, bojuji s těmi následky klimatizace, která běžela naplno v tom jednom jediném teplém týdnu, který jsme měli. Pokusím se být stručná, protože je to teprve začátek naší práce po zasedání stínových zpravodajů dnes večer, po té první schůzce stínových zpravodajů, budeme moci říci více. Jak víte, diskutujeme o tomto nařízení, o tomto návrhu nařízení, kterým se rozšiřuje seznam hnojivých výrobků s označením CE. To je tedy návrh, který my všichni považujeme za velmi pozitivní. Nahradí se tím nařízení, které v současné době se zabývá především konvenčními a minerálními hnojivy ze surovin. Doufáme, že toto nařízení bude přijato co nejdříve. A jakmile bude přijato, tak umožníme nejen přístup na vnitřní trh všem těm hnojivým přípravkům, které splňují principy kruhového hospodářství. V tomto smyslu tedy vítáme přístup komise, jsme si jisti, že se tím také posílí investice malých a středních podniků do kruhového hospodářství. Obecně a především v tomto odvětví. Abyste si udělali představu, v jaké situaci se nacházíme. Je to teprve začátek, Čeká nás eh, spousta práce, i když na to budeme mít málo času. Jak už jsem říkala, do 7. března bylo předloženo 711 pozměňovacích návrhů a teď já neberu v úvahu návrhy zpravodajky, takže máme před sebou se stínovými zpravodají opravdu spoustu práce. Musím připomenout, eh, že máme opravdu velmi různorodá stanoviska. Já tedy vyzývám všechny, především stínové zpravodaje, aby se zamysleli nad tím, jak by se mohly ty pozměňovací návrhy co nejvíce se syntetizovat, združit eh, dohromady, protože to bude velmi citlivé, pokud je o životní prostředí a zdraví. <clears throat> Začali jsme teď pracovat na osmi kompromisních návrzích, které se týkají určitých témat. Čtyři z těchto kompromisních návrhů, které zatím ještě nejsou dopracovány, jsou jen ve fázi náčrtu, návrhu, pořád ještě jsou otevřeny příspěvkům ze všech stran. Nicméně tedy doufám, že dospějeme k závěru, na kterém se všichni shodneme a že tato náročná práce přinese pozitivní výsledek pro všechny. Takže ty první čtyři kompromisní návrhy se týkají mikrobiotických, eh, mikro, takhle, mikrobiálních znečišťujících látek, eh, pokud je o organická hnojiva, organicko-minerální hnojiva a kultivační substráty. Tady jsme se snažili u všech eh, zachovat stejný přístup a vycházíme z textu komise. Já jsem se snažila jasně stanovit eh, limitní koncentraci patogenů s odkazem na nařízení 142 z roku 2010, eh, což je prováděcí nařízení, které se týká produktu živočišného a rostlinného původu a také produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě a také se to týká některých vzorků, které nepodléhají veterinární kontrole na hranicích. Takže to je tedy obsahem těch prvních čtyř kompromisních návrhů, na kterých pracujeme. Pak máme další kompromis, který se týká používání dalších, eh, dalšího recyklovaného odpadu například eh, popela. Tady bych ráda specifikovala, že mezi tím recyklovaným odpadem na základě směrnice 2008-98, to je směrnice o odpadech, na výrobu hnojiv mohou být použity například struska nebo některé produkty na základě popela, na bázi popela. To jsou, to jsou i produkty, které nacházíme v legislativách některých členských států. Abychom eh, povzbudili recyklaci, protože i zde chceme uplatňovat kruhové hospodářství, tak požadujeme rozšíření seznamu kategorií materiálu, aby se do toho zahrnulo více recyklovaného odpadu, více materiálu, recyklovaných materiálů, které se používají pro produkci hnojivých výrobků s označením CE. Měli bychom mít tedy prováděcí akty, které budou přijaty co nejdříve poté, co vstoupí v platnost nařízení jako takové. Je zbytečné říkat, že aktiv přenesené pravomoci v tomto smyslu budou velmi důležité, protože tímto způsobem se nám podaří zaručit, že technický rozvoj zde bude sledován a že zde nebude docházet k prodlevám. takže bychom mohli začít plně implementovat principy kruhového hospodářství. Pak zde máme další kompromis, na kterém, jak jsem říkala, pořád ještě pracujeme, pokud jde o popis organických hnojiv. Tam ten uhlík, který je obsažen, musí být organický. To je velmi důležitý parametr, protože to souvisí s dopadem, nebo tedy s účinky hnojiva na úrodnost půdy. A pak zde jsou takové věci jako rašelina, lignit a tak dále, protože všechny tyto materiály zvyšují efektivitu organických hnojiv a to přináší výhodu zemědělcům a přitom to nemá žádný negativní dopad na životní prostředí. Takže kdybychom některé z těchto materiálů vyloučili, tak bychom vlastně podporovali používání ne tak účinných eh, hnojiv a bylo by to na úkor zemědělců. Pak zde máme organicko-minerální hnojiva. V tomto případě kompromis uvádí, že tato hnojiva se skládají z jedné či více látek, které obsahují uhlík. V návrhu komise se hovořilo pouze o použití jedné látky. Ale my jsme tam provedli určité analýzy a máme pocit, eh, že to není není úplně vhodné, protože tím by se i omezil sortiment eh, organicko-minerálních hnojiv, eh, které se používají v zemědělství. Z tohoto hlediska by bylo důležité zahrnout do toho také materiál přirozeného nebo přírodního původu, jako je jak už jsem říkala, rašelina, lignit a tak dále. Potom eh, zde máme části rostlin, zpracované rostliny nebo výtažky z rostlin. Tady jsme se snažili pouze zpřesnit text komise, aby byl skutečně vyčerpávající. Výtažky z rostlin eh, a produkty, které se používají k získání těchto výtažků, tento seznam se také rozšiřuje a vlastně docházíme až do fáze, kdy se hovoří o nařízení REACH. To jsou tedy ty první čtyři kompromisy, které jsou plně v naší kompetenci. U těch dalších čtyřech kompromisních návrhů se jedná o témata, která sdílíme s dalšími výbory. Pak zde máme další témata ve sdílené kompetenci, ke kterým budeme muset ještě vypracovat kompromisní návrhy. Teď je zde nebudu vyjmenovávat, protože zatím ještě jsme nezačali ani na úrovni stínových zpravodajů si vyměňovat názory na toto téma. Pokud jde o témata v exkluzivní pravomoci výboru Envy, tak největší výzvou bude najít kompromis, pokud jde o limit eh, pro obsah kadmia hnojivých přípravcích. Jak už jsem říkala, ta situace je zde velmi roztříštěná. Vy znáte moje stanovisko, ale jak už jsem říkala, to byla taková úvodní pozice, úvodní stanovisko, abychom vůbec mohli zahájit dialog. Já si myslím, že je důležité v tom kompromisu mít na paměti dvě věci, o kterých zatím ještě nemáme úplně přesnou představu, protože musíme nejdříve pochopit eh, nebo poznat, eh, jak to vypadá s technickým pokrokem u těch technologií na snižování obsahu kadmia. A také, co se potom dělá s tím kadmiem, eh, které se tímto způsobem odstraňuje. Z tohoto hlediska si myslím, že je třeba zachovat si co nejrealističtější přístup a také k tomu musíme přistupovat komplexně. Nemůžeme k tomu přistupovat omezeně, protože se jedná o balíček, který doufám zohlední různá stanoviska různých zemí. Bylo by vhodné, abychom zohlednili objektivní realitu, která existuje v různých zemích. Bylo by dobré, abychom jim umožnili dostat se na vnitřní trh, protože se jedná o subjekty, které dobře fungovaly už v minulých letech eh, ve spolupráci s univerzitami, s územními celky. Často se jedná o malé a střední podniky a bylo by dobré dát jim příležitost dostat se tímto způsobem na jednotný trh. Takže vytvářet eh, omezení je jistě správné, nicméně musíme to omezení, nebo ta omezení vytvářet tak, eh, aby byla realistická. A já doufám, že dnes eh, na schůzce stínových zpravodajů uděláme krok správným směrem. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko, paní Gardiny. A nyní předám slovo stínovým zpravodajům. Ze všeho nejdříve Pavel Poc. Amma. Děkuji. Také já samozřejmě chci poděkovat paní zpravodajce za tyto návrhy kompromisu. To může být dobrým e, základem pro další diskuse. Uvidíme, jak daleko se dostaneme. Hmm, těch 853 pozměňovacích návrhů, což je skutečně obrovské číslo. Já Eh, se chci věnovat eh, oblastem, kde můžeme snadno nalézt společná řešení. Já chci zmínit jenom jedno eh, téma, což je výhradní kompetenci, které, čehož se týká asi třetina těchto pozměňovacích návrhů, se týká limitů pro fosfáty. Většina těchto pozměňovacích návrhů má posílit návrhy komise, některé se snaží to zroz, Eh, mělnit a komise navrhuje snížení limitu kadmia postupně z 60 gramů na kilo na 40, o tři roky později až 20 po 12 letech. To je tedy poměrně hodně času. Pak tady byly některé komentáře těch, kteří by si přáli spíše zmírnit ten návrh komise, i eh, také některých stínových zpravodajů, včetně mě a eh, Dále, co se týče schopnosti DG Grow posuzovat limity, já musím otevřeně říct, že jde o priority. Někteří preferují eh, velký průmysl hnojiv před ochranou veřejného zdraví, to je jejich volba, ale vědecké závěry jsou jasné. Kadmium je vysoce toxické, jeden, jeden způsob, jak omezit expozici populace. Už v roce 2002, před 15 lety, vědecký výbor toxi, ekotoxicitě eh, byl požádán stanovisko i přes různé uh, Ehm, názory na jednotlivé proměny. Eh, to vedlo k jednomu konci, z toho vyplývalý jeden eh, konsistentní ten ehm, hnojiva s 60 mg kadmia na kilo nebo více vede k další akumulaci kadmia ve většině půdy a 20 mg na kilo nebo méně povede k, k pomalému snižování akumulace adminu. Tedy limit 60 mg na kilo nebo vyšší nic nevyřeší. A jenom když bude 20 mg na kilo nebo méně, pak by to mohlo vést ke snížení e, množství kadmia v půdě o 20 za 100 let. Takže kdo chce omezovat obsah kadmia, Eh, přísněji, tak jsou také obvinováni z toho, že nezohledňují stanovisko farmářů. Já musím říct si naopak. My si nemyslíme, že farmáři by měli nést odpovědnost eh, producentů, kteří měli, eh, by měli jednat v souladu s polluter pays a investovat do příslušných technologií. Není možné omezovat kadmium poté, co je absorbováno rostlinami je to prostě prostý fakt, je to nepopiratelné. Farmáři by měli být chráněni před nejvíce znečišťujícími hnojivy, pokud je ne, tedy nechtějí používat s vyšším obsahem kadmie, kadmia, jak se prodává na jejich lokálním trhu podle národní legislativy a doufejme v tomto případě i pro e, stejné produkci. Evropská značení CE by mělo být to značení kvality v souladu s nejnovějšími poznat, vědeckými poznatky a při ochraně životného prostředí. Takže moje skupina nepodporuje snižování limitů kadmia, tak jak to navrhoval zpravodaj a další kolegové. My jsme přesvědčeni, že ten Mm, to mm, postupné odbourání musí být rychlejší, by mělo být rychlejší. Těch 40 eh, mg okamžitě po vstupu v platnost nařízení, 20 mg mm, do 8 let po vstupu v platnost. Také jsme přesvědčeni, že by měly být informace k dispozici, které by pomohly farmářům a spotřebitelům se vyznat eh, v při nákupu pro příslušných produktů, takže by mělo být takové označování, které by eh, dávalo informace o obsahu kadmia v CE označených hnojivech. Takže to se týká kadmia a v příštích týdnech a dnech doufám budeme úspěšní při hledání společného základu a rovnováhy pro vyvážené návrhy a nebudeme tedy um, trávit čas eh, hlasováním o každém jednotlivém návrhu z těch 853. Děkuji. Nyní předám slovo paní Gerling. Děkuji. Já nejsem stínovou zpravodajkou, pan Nicholson je stínovým zpravodajem, ale já budu prezentovat tedy jeho e, příspěvek. My podporujeme opatření na ochranu lidského zdraví, ale musíme vždy vycházet z vědeckých poznatků a důkazů. Co se týče kadmia, tak tady byla rozsáhlé vědecké diskuze o té doby, co komise navrhla 60 mg. Je jasné, že návrh komise jsou založeny na studiích, které byly aktualizovány. 80 mg na kilo by stále mm, znamenal určité riziko pro veřejné zdraví. 80 e, miligramů je dostatek ne, ne množství, by se neakumulovalo v půdě. 80 mg jako maximum by znamenalo, že průměr by byl nižší, což by rychlovalo úroveň eh, poklesu množství kadmia v půdě. A přitom by to neznamenalo nepřiměřené náklady na producenty. Stále by to bylo nejambicioznější úroveň, tedy globálně. Nižší limity nepodporují eh, dostupné vědecké poznatky. Já jsem tedy poslouchala pana Poce samozřejmě a e, eh, akceptují, všichni akceptujeme, že chceme snižovat obsah eh, kadmia, kov, ale Eh, riziko a expozice mm, vlastně toho eh, kombinace v poměrně extrémním stanovisku, aby se to redukovalo až na 20, tak tady nejsou vědecké poznatky, které by eh, že by to zaručilo mm, větší, lepší zdraví lidí. A používání toho, toho výrazu water down, tedy rozmělnit, změkčit, O, o to nejde. Jde o stan- nalezení úrovně, která je vědecky odsouhlasená jako úroveň, kde riziko lze řídit, zvládat a je to v rámci akceptovatelného limitu, což je e, východisko, z kterého bychom měli vycházet nikoli. E, eh, m, mm, mm, eh, nikoli omezovat látku, která se přirozeně vyskytuje v prostředí. Neměli bychom se tím samozřejmě dobrovolně bombardovat, nicméně 80 ml je úroveň, která je vědecky akceptovatelná, jakože spadá eh, do těchto limitů a jak bych řekla, tak stále to bude, co bude nejambicioznější úroveň globálně. Trh hnojiv v Evropě již je velmi koncentrován, tedy producenti musí platit vysokou cenu za něco, co e, je nutné a e, neměli bychom zvyšovat jejich náklady. Já chci poděkovat e, Elizabeth za její práci mm, Kolega vyjadřuje tedy souhlas s jejím pozměňovacími návrhy, kterých je více než stovku a, zajišť, a chce ji ujistit o své e, spolupráci. Madame, je Děkuji a nyní za frakci ALDE předám slovo panu Federlemu. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že toto téma je poměrně složité, je technické, a je eh, také te- technicko-právní povahy, což si myslím, že se projevuje na těch pozměňovacích návrzích. Jsou tam eh, obavy eh, které jdou různými směry a které vycházejí z těch schůzí stínových zpravodajů, které už proběhly a další se bude konat dnes večer. Záleží na tom, jaké brýle si nasadíte. Podle toho vidíte tu situaci různě. Švédsko eh, patří k zemím, které už v 80. letech eh, zavedly poměrně přísné limity 40 eh, mg společně s Finskem, Českou republikou a několika dalšími zeměmi a mají velký náskok před tímto návrhem, a to už 30 let. Záměrem samozřejmě bylo, eh, abychom, měli, abychom byli co nejméně vystaveni jedné z nejkarcinogenějších látek, eh, které se vyskytují eh, bez ohledu na znečištění nebo kouření cigaret budeme stále ještě postihováni zasahování kadmiem. je důležité, abychom s touto legislativou naložili správně. Mohu vám uvést jeden příklad. V uplynulém období nesocialistická vláda ve Švédsku chtěla zavést ještě přísnější limity, 20 mg. To ale zastavila komise, protože proto nebyla žádná opora v nařízení o hnojivech. To znamená, že musíme zohledňovat také to, že ti z nás, kteří chtějí jít dále, kteří jsou ambicioznější, by měli mít tu možnost. Nehovoříme tady o zákazech vyšších úrovní kadmia. Pouze říkáme, že kdo chce označení CE, kdo chce označení CE, aby mohl obchodovat se svými minerálními hnojivy, eh, pak musí splňovat určité podmínky. Eh, pokud bychom zvolili například 80 mg, znamenalo by to, že několik zemí, eh, které mají dnes přísnější kritéria, by oslabily své úrovně. Ale ti, kteří by chtěli mít vyšší úroveň, by klidně ji mít mohli, ale v tom případě by si museli hlídat, aby to zůstalo přímo na jejich trhu a aby se to neprodávalo do okolních zemí. Pak eh, se diskutovalo také o biologických hnojivech a o správném právním rámci, eh, což je velice zajímavé pro budoucnost kruhového hospodářství v Evropě. Máme mnoho fosfátů, ale patřičně je nevyužíváme. A myslím si, že pokud správně naložíme s tímto, eh, s touto legislativou, tak budeme moci posílit vlastní trh, posílit domácí produkci a doufejme také snížit výskyt rakoviny způsobené kadmiem. Je před námi tedy ještě dlouhá cesta v těchto právnicko-technických záležitostech, ale myslím si, že spolupráce mezi stínovými zpravodaji eh, probíhá dobře. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji a nyní za frakci GUE předávám slovo panu Stefanu Ekovi. Děkuji vám, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní Gardini. Je to opravdu eh, nesmírně složité téma a proto několik takových obecných úvah. Eh, jakožto členové výboru Envy máme eh, jako hlavní úkol při těchto hovorech a debatách zajistit, aby množství škodlivých látek z evropských hnojiv eh, na evropských polích byla značně snížena a také, aby tak bylo sníženo riziko pro eh, lidi i pro eh, zvířata a aby nebyla tak ohrožena biodiverzita. Je zapotřebí eh, mít na paměti i ty nejmenší živočichy, kteří v půdě žijí, eh, abychom mohli hovořit o zdravých půdách. Naším cílem by tedy mělo být eh, změnit trh s hnojivy a také zvýšit podíl minerálních hnojiv tak, aby to nemělo negativní účinek na spodní vodu oběhová eh, ekonomika, kruhová ekonomika eh, je, musí eh, chránit lépe životní prostředí, zmírňovat účinek klimatických změn a tak dále a proto by bylo dobré přijmout opatření, které by vedly k menšímu nasazování těžkých kovů a proto je podle mého názoru naléhavě nutné, aby kadmium, rtuť a další kovy olovo a další byly, eh, na, na, na, byly zakázány. Eh, už jsou členské státy, které zakazují hnojiva s kadmiem a myslím si, že evropský zákaz by byl nejlepší, co bychom mohli ukázat. Je zapotřebí také kontrolovat dovoz hnojiv z třetích zemí. Samozřejmě v roce 2003 komise slíbila návrh nařízení eh, ohledně obsahu kadmia v minerálních hnojivech. Eh, trvalo to dlouho, než komise tento slib splnila, ale lepší pozdě než nikdy. A teď je na zákonodárcích a také na průmyslu, aby ten problém společně vyřešili. Eh, průmysl ten eh, se zajímá o tuto legislativu, eh, zejména z ekonomické stránky, ale je potřeba ho ujistit, že je možné ekologicky šetrně také dělat zisky. A na druhé straně, eh, že je možné prosazovat i ekonomické zájmy a proto bychom neměli nijak váhat a otálet. E, jsem velice napjatý na, na to, jak proběhne dnešní schůze stínových zpravodajů, nicméně myslím si, že máme nakročeno k velice dobrému výsledku. Děkuji vám. Merci beaucoup, merci beaucoup. Děkuji, děkuji. A nyní Předám slovo dalším kolegům, kteří se přihlásili. Nejdříve tedy paní Rýs. Děkuji, pane předsedo. Na naše první výměně názoru na toto téma, to bylo, myslím, v únoru, jsem se zaměřila na dvě klíčové otázky. Je to to nejdůležitější, my musíme podpořit hlavní cíl komise a naší zpravodajky a sice podpořit používání recyklovaného odpadu v hnojivech, abychom podpořili kruhové hospodářství a to jde ruku v ruce se snižováním obsahu znečišťujících látek v hnojivech. A k tomu se připojuje otázka kadmia, to zde byla ta nejvíce kontroverzní otázka, ta je v samotném srdci těch našich kritik a výměn. Ta redukce musí probíhat postupně, ale také musí být realistická. Ne všechny členské státy mají své kanály pro dovoz fosfátových hnojiv. Můj kolega a přítel po levici Frederik Federli tady hovořil o některých látkách obsažených v půdě, které napomáhají akumulaci látek bohatých na kadmium. Paní zpravodajka se zmínila o téměř devíti stovkách pozměňovacích návrhů. To bude opravdu velká práce. Já myslím, že je tady asi 50 pozměňovacích návrhů, které se týkají této otázky, takže tam bude možnost navrhnout kompromis. Já sama s paní Grostet, která tady není, z důvodu, které všichni dnes chápeme. Všichni víme, jak probíhají ve Francii volby tak také spolu s kolegou eh, Laviou jsme předložili tři pozměňovací návrhy. Doufejme, že tyto návrhy budou cestou ke kompromisu. Jedná se o snížení naší závislosti na dovozu fosfátů bohatých na kadmium. My souhlasíme, jak už jsem říkala, s tím, že je třeba stanovit povinnost, stanovit si ambiciozní limity. Těch 40 mg to je určitě dosažitelné z našeho hlediska, ale až za 6 let, ne dříve. A tady bych se ráda zmínila o tom, co zde říkal kolega Poc. Já myslím, že určitě, já už nevím, jak jste to říkal, vy jste říkal uh, o nějakém podlehání lobbystům eh, nebo výrobě, nebo já nevím, jak to přesně bylo, ale já jsem eh, už před několika měsíci hovořila o proveditelnosti a o nákladech. Předseda, nebo tedy zástupce komise nám tehdy řekl, že v současné chvíli ta technologie, která by umožnila dosažení těchto cílů, ještě není k dispozici. Já vím, že je třeba sázet na budoucnost, že je třeba ty věci tlačit určitým směrem, ale je nutno, aby byly proveditelné. Takže nemá smysl vytvářet si tady nějaké velké konstrukce ohledně lobbystů a tak dále. Pak existují další věci. Máme zde pozměňovací návrh 430, to je návrh kolegy Fielnera který žádá, aby komise vyhodnotila způsob, jak ty nové limitní Prahy budou realizovatelné díky novým technologiím, také pozměvací návrh 421 od kolegu Líze a Oliveny. To se týká toho nižšího prahu 20 mg na kilogram. To jsou argumenty, které jdou spíše cestou informování a označování. To mně přijde realistické. Pořád ještě tedy k té otázce označování. To je zcela zásadní otázka. Je třeba, aby zde byly informace dostupné eh, pro uživatele. Já jsem také předložila pozměvací návrh 773. Tam eh, <coughs> velmi často kompetentní orgány nemohou uplatňovat opatření na ochranu lidského zdraví a životního prostředí, protože na etiketách nejsou uvedeny informace, které se týkají obsahu těžkých kovů. A ještě poslední otázka v návaznosti na to, co zde říkala paní zpravodajka. Já jsem si myslela, že v nové legislativě je třeba jít ještě dále a hovořit o začlenění různých odpadních materiálů, protože to by podpořilo kruhové hospodářství. To je podle mě zcela zásadní cesta ke kompromisu. Další tedy eh, recyklovaný odpad. Eh, paní Gardiny chce tento seznam těch eh, povolených recyklovaných produktů, recyklovaných materiálů rozšířit. Takže to si myslím, že je další cesta, kterou bychom měli jít. Děkuji a nyní paní Ajuso, která požádala o slovo. Děkuji, pane předsedo. Vidíme, že to úzké hrdlo a problém tohoto legislativního aktu je kadmium. Limity, které stanoví návrh komise, nejsou v souladu s doporučeními vědeckého výboru EU o toxicitě, ekotoxicitě a životním prostředí. Tento výbor uvádí, že tyto limity musí vycházet ze studie vyhodnocení rizik a v listopadu 2015 tentýž výbor říká, že když je to méně než 80 mg na kilogram, tak nedochází ke kumulaci půdě. Ovšem komise vycházela pouze z legislativy tří zemí, to je Rakousko, Finsko a Švédsko, to jsou země, kde se málo věnují zemědělské činnosti, málo se používá hnojivo a také je zde půda s malým obsahem přirozeného kadmia. Ten problém tedy vzniká ve zbytku v zemích, v ostatních zemích nebere se vždy v úvahu ani specifičnost eh, jistých zemí, například eh, v mé zemi ve Španělsku. A také Evropská komise se snaží podpořit eh, proces dekad, no, odstraňování kadmia z těch fosforečných hornin. Ovšem tento proces z průmyslového hlediska zatím ještě není realizovatelný a proto má delegace hájí stanovení maximálního limitu 75 mg na kilogram. Jsme proti jakémukoliv snížení pod tento práh, dokud nebude existovat pokročilejší technologický postup na odstraňování kadmia z hornin s obsahem fosforu. Máme zde také různé pozměňovací návrhy. Máme zde také úvodní ustanovení, kde eh, říkáme, že je třeba také vytvořit nový návrh, nebo tedy nový článek, aby komise za pět let od vstupu nařízení v platnost eh, vyhodnotila jeho uplatňování a aby zrevidovala hodnoty znečišťujících látek. To je věc, kterou musí mít eh, zpravodajové na paměti. Je to problém, který je velmi komplikovaný a jak už jsem říkala, byly brány hodnoty ze zemí, které mají legislativu takovou, eh, která vychází z toho, co spotřebovávají a co sami potřebují. Děkuji, vážená paní kolegyně. A nyní paní Krista z komise. Děkuji. Dámy a pánové, děkuji za slovo. Toto je velmi důležité téma, již bylo řečeno. Je to jedno z, um, jeden z hlavních eh, cílů, které byly vyhlášeny v akčním plánu cirkulární ekonomiky a já eh, souhlasím s prohlášením, že eh, to je velice složité téma. Ehm, právně i technicky. Je to křižovatka různých e, typů legislativy o odpadu a chemikáliích. Um, tady je spousta expertů a kolegů, které je třeba nutně konzultovat, než zaujmeme stanovisko, že já budu schopna jenom ehm, vám dát velice předběžnou analýzu v této fázi. My velice Eh, zvážíme toho, že do toho, mm, tomuto bylo věnováno velké množství práce a já chci um, se vyjádřit k um, novým pozměňovacím návrhům. Některé návrhy um, zaváděly novou terminologii, um, minerální hnojiva anorganická hnojiva, kde se rozlišuje mezi primárními a sekundárními živinami. Obecně chci říci, že komise se bude pozitivně zabývat všemi pozměňovacími návrhy, které budou lépe odrážet ty formulace, které se obvykle eh, používají na tomto trhu, abychom, aby tam nedocházelo, nebo terminologii správnou, aby tam nedocházelo ke zmatku. A také sdílíme názory zpravodajů, tak jak eh, bylo v jejím stanovisku i v dalších stanoviscích, že toto eh, nařízení podpoří investice do cirkulární ekonomiky a hlavním cílem komise je podpořit um, jak si obnovu živin a takže budeme pozitivně eh, eh, přistupovat ke všem pozměňovacím návrhům na podporu cirkulární ekonomiky. Musíme zajistit, aby to neohrazilo eh, ochranu zdraví a životního prostředí. V tomto kontextu chci zdůraznit šest jaksi základních úvah. První se týká biostimulantů pro rostliny co se týče definice biostimulantů pro rostliny, víme, že hranice eh, na, eh, k nařízení o ochraně rostlin musí být velice pečlivě zváženo, protože eh, není možné, aby produkty spadly pod toto nařízení, byly najednou označovány, měly označení CE jako hnojiva. Jeden z problémů, který máme, je návrh začlenit Eh, produkty se týče tolerance biotické zátěže. Komise vyloučila tyto produkty z našeho návrhu. Nebylo to proto, že by měly zmizet z trhu, tak jak bylo v jednom z eh, odůvodnění, ale měly by být stále regulovány v rámci eh, nařízení o ochraně rostlin. Dále jsme eh, tady viděli některé návrhy, které se týkaly vedlejších produktů eh, domácích zvířat a implikuje, že tyto vedlejší produkty by mohly být v, eh, mezi hnojivy s označením CE, i když tam není konečný bod v výrobním řetězci podle příslušného nařízení o vedlejších produktech živočišné výroby. To by znamenalo, že živočišné vedlejší Eh, produkty by mohly být s označením, eh, mezi produkty s označením CE, aniž by tam mm, byla eh, předchozí irinizace. Nevíme, zda tomu tak je, ale vidíme velké riziko pro zdraví a životní prostředí, které nelze odhadnout ani kontrolovat. Za třetí jsme se dívali na jsme posuzovali některé pozměňovací návrhy, které se týkaly REACH, registrace konkrétně vymazání ustanovení o eh, hodnocení chemické bezpečnosti. Podle našeho názoru tato hodnocení jsou nutná pro všechny chemické látky, které jsou mezi produkty eh, hnojiv, i když mají nízkou tonáž, protože to je vlastně jediný požadavek na primární chemické látky. Takže je velmi důležité tuto registraci, tento požadavek registrace REACH pro nízkou tonáž tam zachovat a jeho odstranění by vedlo k rizikům, které nemůžeme odhadnout a máme problém ehm, pochopit, jak je tedy kontrolovat. Naše čtvrté konstatování se týká definice minerálních hnojiv. Mm, byly tady návrhy zúžit kategorii produktů, které by se kvalifikovaly jako minerální hnojiva. Mám na mysli jednoprocentní limitní hodnotu pro arbon a kritéria eh, rozpustnosti pro fosfa, roz, fosfáty. Mm, tím bychom mm, vyloučili mnohé inovativní živiny, které chceme prosazovat a mám tady na mysli um, Stu White Wheelchair a um, produkty za, eh, vycházející z popela, to je eh, to by se týkalo i dalších eh, nových produktů. Není, nemá to logický důvod. V každém případě farmář musí být informován o ekonomické o účinnosti, o rozpustnosti fosfátů na etiketě. Teď, když hledáme e, nová pravidla pro e, Milčár a e, e, tak e, posuzujeme ergonom, ekonomická e, kritéria, která budou začleněna v návrzích komise. Mnoho z těchto věcí lze řešit etiketou v informování farmářů. Pátý bod – návrhy pozměnit eh, směrnici o eh, dusičnanech. Tato směrnice stanoví pravidla pro využívání hnojiv, aby nedošlo ke kontaminaci vody. Je tam strop pro um, využívání hnoje v znečištěných oblastech a je tam možnost výjimky z toho stropu, pokud je odůvodněné z ergonomických a ekologických důvodů. Komise navrhla eh, příslušné nařízení bez eh, pozměňovacích návrzích a návrhy jsou nezávislé od, ehm, na směrnici o dusičnanech. Jsou to dvě různé, dvě různé eh, úpravy, které mají různé pole působnosti. Budou se doplňovat navzájem a proto komise nemůže podpořit pozměňovací návrhy o, ke směrnici o dusičnanech. Pak několik slov ke kadmiu. My máme závažné pochybnosti o počtu navrhovaných pozměňovacích návrhů. Není tajemstvím, že komise velice váhá eh, mm, eh, snížit ty navrhované eh, limity pro kadmia. Některé z pozměňovacích návrhů chtějí nahradit striktní hodnoty revizní klauzilí. Podle nás by to jenom zachovalo status quo. Při absenci ambiciozních limitů investice nepřijdou a Věříme proto, že revizní klauzule by jenom vedla k eh, závěru, že se nic nezměnilo, pokud nebude doprovozena ambiciozními limitními hodnotami. Je tady návrh, aby limitní hodnoty závisely na tom, zda eh, fosfáty jsou v seznamu mm, surovin, to by mm, ty limitní hodnoty eh, eh, rozmělnilo a právně by to nebylo v pořádku. Co se týče vědeckých poznatků, bylo řečeno tady a v některých důvod, odůvodněních, pozměňovacích návrhů, že 80 mg na kilo je bezpečná úroveň. To není správné. Především 80 mg na kilogram padlo v diskusi. V roce 2013 se věřilo, že to je e, úroveň, kde se e, to nebude akumulovat. Ale jsou dva důvody, proč neakumulace není e, bezpečná úroveň. Jednak Byly tady různé závěry ohledně neakumul- úrovně neakumulování v různé době. Na začátku let 2000 to mělo být 20 mg na kilo, 2013 to mělo být 80 mg na kilo, ano, ale už na začátku letošního roku až 70 e, mg na kilo. Takže jsou, je tady vědecká nejistota. Není to tedy jasně řečeno. A to je jenom úroveň, kdy se to neakumuluje. neakumuluje. Totiž to znečištění zůstává konstantní. Samozřejmě druhý důvod, proč to není bezpečná úroveň, je to, že neakumulování nebo status quo v oblasti znečištění neznamená, že expozice kadmia je bezpečná. A to je jasné, když si přečtete studie EFSA o mm, expozici ve výživě, kde se říká, že e, příjem kadmia by se měl snížit, protože stávající úroveň představuje riziko pro lidské zdraví. Několik slov k návrhům umožnit členským státům e, zavádět striktnější limity. V této fázi bychom chtěli zdůraznit, že toto by fragmentovalo trh. Čím delší by bylo to přechodné období, tím déle by to, tím více by to fragmentovalo ten trh. A znamenalo by to, že jeden z hlavních cílů otevří, otevření eh, jednotného trhu pro všechny eh, na hnojiva s označením CE by vlastně byla ztracena. Na závěr chci říci, že toto byly jenom některé naše úvodní připomínky v této fázi. Je tady mnoho dalších aspektů těchto pozměňovacích návrzích. Vím, že na tom budete tvrdě pracovat, analyzovat a diskutovat o příštích měsících. A ze strany komise my jsme připraveni vám pomoci, jakkoliv budeme schopni, abyste dosáhli kompromisu. Děkuji. Merci beaucoup, merci beaucoup, madame. Děkuji. A nyní předám slovo naší zpravodajce, aby uzavřela rozpravu. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Myslím si, že tato rozprava jasně ukázala, že je to skutečně velmi živá otázka, že je zde spousta různých názorů, jak už jsme říkali na začátku. A já se vracím k tomu, co jsem řekla na úplném začátku. Já si opravdu přeji, aby se nám podařilo pozitivně valorizovat všechny zkušenosti, které už existují v některých zemích a které velmi často jsou založeny na jiných reálných podmínkách. A jak říkala kolegyně Ayuso, jsou zde třeba jiná složení půdy. Je jasné, že Švédsko má třeba nedaleko ve svém dosahu horniny, které mají vysoký obsah kadmia, tak třeba je na tom jinak než země, které mají mnohem Jiné složení půdy a také jsou mnohem více zaměřeny na zemědělství. Já bych chtěla připomenout velmi dobrou italskou zkušenost. Itálie je země, která se velmi věnuje zemědělství a má také nízkou úroveň Nemůžeme říkat, že zatím eh, budeme zachovávat status quo nebo nebudeme, protože zatím žádné limity nemáme, takže v každém případě, ať uděláme, co uděláme, tak se ta situace v Evropě zlepší. Tím, že se stanoví limit, i všechny ty limity, které zde byly jmenovány, a já jsem vyšla z toho limitu, který navrhuje komise, už eh, ten nejvyšší limit, který zde byl zmíněn, je polovina toho limitu, toho nejpřísnějšího limitu, který existuje na světě. A máme zde země jako Japonsko nebo Kalifornie, to jsou země, které mají ekologický přístup. Itálie byla nedávno označena jako nejzdravější země na světě. A já si myslím, že to by mohlo být také znakem naší důvěryhodnosti. Itálie věnovala velký zájem této otázce, stejně jako celá řada evropských zemí, takže by bylo dobré co nejlépe využít již existující zkušenosti, protože pokud budeme vycházet pouze z teorie, tak hrozí, že místo toho, abychom dosáhli výsledku, který bude dobrý pro všechny, pokud půjdeme až příliš daleko, pokud hned zavedeme 20 mg na kilogram, pokud pozítří tento limit začne platit, je to příklad samozřejmě, který není reálný, ale kdybychom si řekli prostě hned 20 mg na kilogram, tak eh, tím bychom museli udělat, eh, nebo udělali bychom velmi nákladnou věc eh, jen pro několik málo vyvolených. Pokud najdeme nějaký rozumný průnik s realitou, pokud stanovíme ten limit, který bude maximální možný, tak eh, půjdeme cestou eh, dobra pro všechny občany, protože jinak eh, to bude jenom ku prospěchu několika málo bohatých, kteří si mohou dovolit platit nebo zaplatit hodně. To je jako v současné době, že ne všichni mohou jíst biopotraviny, protože právě jsou tyto potraviny určeny pouze pro elitu. Takže Evropa tím vytváří takové elitistické systémy pro několik málo vyvolených a potom finančně dostupnější, ale kvalitativně horší produkty pro všechny ostatní. A já si myslím, že bychom měli skutečně s ně, něčemu takovému vyhnout, měli bychom vycházet z těch dobrých zkušeností, které už máme. Já jsem hovořila s holandskými kolegy, se švédskými kolegy. Ve všech zemích máme dobré zkušenosti a já bych je velmi ráda zohlednila, abychom udělali něco skutečně dobrého, optimálního pro ty stovky milionů Evropanů, kteří se na nás dívají a očekávají, abychom udělali něco, co bude chránit jejich zdraví, ale přitom to nebude něco přehnaného, co bude uděláno jenom pro těch málo vyvolených bohatých, kteří si to mohou dovolit. Děkuji, děkuji, vážení kolegové, za tuto rozpravu, děkuji, paní zpravodajko. A ještě ke kalendáři. Hlasovat ve výboru Envy se bude 30. května ve výboru IMKO 13. července a na plenárním zasedání v září 2017. Vážení kolegové, tím jsme vyčerpali pořad jednání našeho prvního dne, takže se sejdeme zase zítra v 9 hodin. Voilà. Bonne fin d'après-midi.